to vám srdečně děkuji. A, a není asi potřeba o tom mluvit, ale bez dám a pánů po mé pravici a levici by to bývalo nebylo možné. Teď se dostáváme ke zprávě paní Bastos k programu DAFNE a teď dám slovo zpravodajce na čtyři minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Program DAFNE je jediným evropským programem, který si klade za cíl ochranu dětí, mládeže a žen před všemi formami násilí. Od spuštění programu v roce 1997 byl program DAFNE opravdovým úspěchem, stal se opravdovým úspěchem, je populární u všech, kdo se do něj zapojili, eh, jeho výsledky jsou efektivní a přinesl opravdu kvalitní projekty. Eh, Jde tedy o inventuru eh, minulých úspěchů a také o výhled do budoucna. Výbor pro práva žen prakticky jednomyslně, pouze jeden člen výboru se zdržel, eh, jednomyslně tedy odhlasoval tuto zprávu. Spolupráce byla vynikající, takže chci poděkovat všem stěnovým zpravodajům a zpravodajkám za jejich pozitivní podněty pro tuto zprávu. Boj proti násilí na ženách, dětech a mládeži je i nadále prioritou a Bohužel je to problém, který je stále výrazně přítomen. Dokonce se objevují v nedávné době nové formy násilí eh, za využití eh, sociálních sítí online. Také dochází k násilím eh, v jeslích, násilí na starých lidech, sexuálnímu násilí, násilí na nezletilých, na dospívajících, pardon. Situace hospodářské krize a úsporných balíčků je důležité zvážit finanční dopady eh, těchto trestných činů z hlediska systému soudnictví a systému sociálních a zdravotních služeb. Náklady na domácí násilí jsou odhadovány na 16 miliard eur ročně v Evropské unii. A to zahrnuje tedy přímé eh, náklady na, eh, na ošetření zdravotní péči, na policejní a právní náklady a také socioekonomické náklady. V loňském roce komise oznámila, že od roku 2014 bude program DAFNE zapracován do širšího eh, programu eh, občanství, práva občanství. My bychom bývali preferovali eh, zachovat ten program DAFNE nezávislý, autonomní, ale ráda bych tady potrhla tři obavy na naší straně. Jednak musíme zaručit, aby v období 2014 až 2020 ty cíle zůstaly stejné, také aby finanční prostředky zůstaly na stejné úrovni jako předchozích programů DAFNE a do třetice musíme zaručit dostatečnou vidětelnost tohoto programu i v rámci širšího programu práva a občanství. Pokud chceme do budoucna zachovat efektivnost tohoto programu, musíme zaručit, aby ti, kdo z něj mají prospěch, aby eh, zapojené, do programu zapojené tady veřejné orgány a nevládní organizace měly dostatek informací o tom, jak mohou získat přístup k celému programu a k finančním prostředkům. Menší organizace jsou často mnohem blíže situacím násilí, ale zase hůře zvládají administrativní stránku věci. Je tady třeba je podpořit, tak aby mohli sehrávat svoji zásadní roli při řešení této problematiky. Zároveň nám mohou pomáhat hledat inovativní řešení. Také se musíme postarat o to, aby projekty v tomto programu existovaly ve všech členských státech. Je důležité mít k dispozici srovnatelné údaje o druzích násilí eh, páchaném v EU. Musíme mít eh, představu o skutečném měřitku problému a poté hledat adekvátní řešení. Na závěr bych ještě ráda potrhla důležitou roli zvyšování informovanosti o problematice násilí v médiích prostřednictvím školského systému, eh, zdravotnictví, policejního a soudního systému. Děkuji. Máme modrou kartu od paní Nikolaj. Akceptujete jeho otázku, pana Nikolaje, paní zpravodajko? Prosím. Pane předsedo, já bych ráda poblahopřála zpravodajce. A Evropský parlament by měl podpořit samostatnost tohoto programu i za rok 2014. Ten je přetrvává a je stále závažnější svou povahou a šíří se náklady, především společenské náklady, ještě prozatím nebyly jasně kvantifikovány, ale představují ohrožení eh, evropské společnosti. Eh, modrá karta eh, se hlásí pouze, když máte otázku, jinak váš příspěv, příspěvek patřil do Catch the Eye. Paní Baučesku. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poblahopřát paní Bastos k této zprávě. Program DAFNE je třeba odpovídajícím způsobem financovat, tak aby bylo dostatek zdrojů na boj s různými formami násilí eh, v domácí i veřejné správě. E, odstavec G e, říká, že ekonomická krize způsobuje větší zranitelnost žen vůči násilí. U nás e, existuje kofinancování pomocí DAFNE 3, které se realizuje v partnerství s Rakouskem, Českou republikou, Slovenskou a Spojeným královstvím. Je to pro ženy imigrantky, které byly obětmi násilí, umožňuje jim se integrovat do rumunské společnosti. Děkuji, paní kolegyně. A nyní paní Gion, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Bastos, její zpráva je velmi úplná a zmiňuje všechny otázky, které byly eh, změny průběžnou hodnotící zprávou komise. Tato zpráva zdůrazňuje zapojení nevládních organizací, zlepšení řízení a vše, co umožní udržet cíle programu. Mám určitou lituji trošku toho, že diskuse je uspořádána dnes. Měli bychom zdůraznit všudy přítomnost násilí vůči eh, ženám, mladým a dětem. A jak jsem zaznamenala, tak je snaha vypustit některé odkazy na prostituci a porušování práv v oblasti genetického a reprodukčního zdraví. Takže některé věci je třeba doladit a vyřešit ve vyjádření těch či o něch. Ale když hovoříme o prevenci a o vzdělávání v oblasti předsudků, tak je třeba zachovat částky v programu DAFNE a také zachovat označení, název tohoto programu do budoucnosti. Děkuji. Herzlichen Dank. Redner das Wort der Děkuji a dále kolega Romer Reda minutu. Děkuji. Ekonomická krize nesmí být výmluvou pro neinvestování do jednoho z nejzávažnějších problémů v Evropské unii – vidíme, že krize je zneužívána jako výmluva eh, za zvyšování násilí na ženách. Krize zbuzuje tenze, které zvyšují násilí na ženách. To je třeba si uvědomit. Jsou tady ekonomické aspekty násilí vůči ženám, ale když se podíváme na důsledky tohoto násilí, Měli bychom zavést i věcnou debatu, jak už řekla předřečnice. Nejde jen o ideologické bitvy, které by vedly ke stigmatizaci žen, což je zase eh, uvádí do ještě zranitelnější pozice vůči násilí. Takže toto je dobrá příležitost debatovat o této otázce, tak jak to zpráva činí, ale nezapomínejme, že především kořen je v diskriminaci žen na mnoha místech eh, naší společnosti. Děkuji, prosím, abyste se drželi tedy eh, svého řečnického času. A dále kolegyna Češ- Češková, jednu minutu.

Děkuji, pan paní Paní Záborská, děkuji, pane předsedající, paní komisařko. Děkuji eh, paní bastosové za vypracování této zprávy. V době, kdy se hovoří o prioritách pro následující období, je důležité připomínat iniciativy, které přinášejí výsledky. V případě programu DAFNE o tom není pochyb. Program DAFNE je výjimečný tím, že dokáže zachytit i ty oběti násilí, které se ocitly mimo dosah jiných institucí. Mám na mysli ženy a děti a mladistvé, Eh, kteří jsou vystaveni násilí z důvodu sociálního vyloučení. Násilí však není pouze fyzický úder, jsou to také výhrušky, psychický tlak, eh, obtěžování či cílení obrázků zachycujících sexuální zneužívání dětí. Tyto formy násilí ohrožují zejména psychickou integritu člověka. DAFNE umožňuje financovat projekty, které se týkají používání internetových sítí na nové formy násilí. Je třeba věnovat více pozornosti prevenci a také financování malých organizací, které se věnují této problematice. Děkuji. Děkuji. A dál, další a poslední řečník, protože času máme málo, je pan Prendergast. Promiňte, paní Prendergast. I shouldn't apologize about <laughs> my gender. Neměla bych se asi omlouvat za to, že jsem žena. Myslím si, že je důležité, že aby až bude Dafne na tu širšího programu, abychom věnovali stejnou eh, pozornost a zacílenost a stejné finanční prostředky na tyto projekty jako předchozích tří programů DAFNE. Znamená si myslím, že bychom jako měli klást velký důraz na eh, malé eh, nevládně neziskové organizace, jejichž příspěvek je nedocenitelný, pokud máme naplňovat cíle programu. V mé zemi celá řada, se celá řada organizací účastnila programu DAFNE a iniciativ financovaných z programu DAFNE, které přispěly k prevenci násilí na ženách, dětech a mladých. U těchto projektů jde od iniciativ v oblasti důstojnosti, kde eh, příslušná Dublinská rada pracovala eh, s partnery na, eh, na, na poskytování kvalitních služeb pro oběti obchodování s lidmi také eh, jsme přispěli k, k provádění té linky bezpečí pro děti 116000 a myslím si, že Dafne eh, výrazným způsobem skutečně přispívá k činnosti nevládních organizací všude Evropě. Děkuji. Děkuji paní kolegyně a nyní dám slovo zase paní komisaře, komisařce Georgie. Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci poděkovat zpravodajce paní Bastos a členkám a členům výboru pro práva žen za vypracování opravdu dobré zprávy, solidní zprávy a za jejich trvalou podporu programu DAFNE. V rámci nového víceletého finančního rámce komise navrhla, aby veškeré činnosti, které jsou nyní podporovány, implementované v rámci programu DAFNE, převést tedy pod budoucí program práva občanství. Dovolte, abych zareagovala přímo na otázky, které se zazněly v rámci nového programu všechny aktuální cíle a činnosti programu DAFNE budou i nadále podpořeny a rozpočet eh, v tom novém programu bude eh, shodný s tím, co bylo k dispozici do posud. V rámci tohoto finančního rámce se komise zaměřuje na racionalizaci, flexibilitu a přidanou hodnotu EU. V rámci tohoto přístupu komise usiluje o to rozvíjet co, co možná největší synergie mezi třemi činnostmi boj proti násilí, eh, eh, genderová rovnost, eh, rovnost mužů a žen a práva dítěte. To vše je nyní sloučeno v jediný program a tento program bude řešit také nové a inovativní výzvy, z nichž některé jsou také nastíněny ve zprávě paní Bastosové. Ráda bych zdůraznila, že nový program zůstává otevřený všem subjektům, všem členským státům, třetím zemím a typům činnosti a projektů, eh, které doposud mohly být financovány z programu DAFNE 3. Nová struktura programu umožní komisi zlepšit eh, řízení problematiky a efektivněji řešit nedostatky, eh, které byly identifikovány Eh, v střednovém hodnocení v rámci programu DAFNE 3. Já to nebudu všechno opakovat, ale například jde o potřebu zlepšit eh, šíření eh, distribuci výsledků a také geografické rozložení projektu. Účastníci budou mít přímý prospěch ze zlepšeného řízení programu, protože postupy budou snazší, rychlejší, méně byrokratické, jednotnější. To, co dříve, na, co, na co dříve bylo potřeba uplatnit tři postupy, nyní zabere pouze jeden. Eh, komise také zaktualizuje DAFNE Toolkit, což je databáze projektu na boj proti násilí a to také podpoří eh, širší distribuci eh, výstupu z projektů na národní a mezinárodní zainteresované strany. Jde tedy o to, tuto databázi převést také pod více finanční rámec a využívat to jako podkladovou databázi pro projekty ve všech oblastech. A dovolte bych také potrhla, že jakožto komisařka pro humanitární pomoc chci říci, že Samozřejmě bychom morálně neobstáli, pokud bychom pomáhali jiným zemím s bojem proti eh, násilí na ženách a přitom eh, se nám nedařilo v této oblasti na této frontě doma. Eh, proto osobně velmi podporuji vaši zprávu a všechny kroky prováděné v této oblasti. A dovolte, abych také uvedla, že teď vracím ty dvě minuty, o které jsem přetáhla u předchozí rozpravy. Za to vám velice děkuji, paní komisařko. Rozprava k tomuto bodu je tímto uzavřena a nyní máme další bod a to je zpráva paní Nikolaj, situace žen ve válce. A nyní dám slovo zpravodajce na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, kolegové,